Já vás poprosím, abyste zaujali místo. Jako další bod na pořadu jednání následuje rozprava k jednotným pravidlům a postupu pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. Budeme projednávat výsledek jednání.